I will use this one. Uh, so, uh, <clears throat> once again... Takže ještě jednou. Jsme nyní u bodu číslo jedna, to je schválení programu. Byla navržena následující změna. A sice, abychom bod číslo 11 předřadili až za bod 7. A pokud eh, není námitek, pak eh, v tomto pozměněném podobě bychom eh, program schválili. Chci vám ještě říci, že meeting je vysílá na webu, přičemž časový program eh, schůze se může měnit v průběhu schůze indikativní. K bodu číslo dvě. Tady mám rozhodnutí koordinátorů. Na zasedání 4. března koordinátoři rozhodli o následujícím. Za prvé, požádat konferenci předsedů, aby bylo ukončeno první čtení parlamentu o e, zveřejňování informací o e, zdaní z příjmu určitých podniků. Toto je vlastně společný, společné téma Econ Jury a má to být schváleno jednodušeným postupem e, na březnovém zasedání číslo 2. Dále Eh, k otázce 1, kapitola 3, část A, otázka 1 z kapitoly 3, sekce B, zákazníků, eh, pardon, dotazníků eh, zprávy KOSAK a toto bude schváleno během desátého týdne písemným postupem. Za třetí schválení e, zápisu ze schůze. Pokud do konce zasedání dnes nedostaneme žádné námitky, pak tedy e, zápisy ze schůzy 19. listopadu, 18. 20. února 19. 26. února 19 budou považovány za schváleny. Eh, bod číslo 4, subsidiarita článek 42, tady nemám nic a můžeme tedy přejít eh, k bodu číslo 5, což je prezentace studie komise eh, politický úsek C o budoucím, budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii, Eh, po vystoupení Spojeného království z EU v oblasti rodinného práva. Eh, studie eh, zkoumá, jak bude vypadat budoucí právní a soudní spolupráce po Brexitu, pokud bude Brexit. A konkrétně se zabývá různými možnými právními scénáři Eh, po odchodu a v budoucnosti v oblasti eh, rodinného práva. No a nyní už eh, bez dalšího prodlení vítám mezi námi experty, autory studie. Jsou to Marta Rekecho i Sidro, která je výzkumnou pracovnicí institutu Maxe Planka v Lucemburku a dále pan Tim Amos, který je právník a eh, mediátor ve přiřešení sporů v Spojeném království. Eh, máte společně 20 minut na prezentaci a prosím, nějak si to mezi sebou rozdělte. Máte slovo. Děkuji. Eh, paní profesorka Rego Izidro a já jsme se dohodli, že já budu mluvit jako první a já tady uvedu rámec. Ta zpráva byla eh, dohotovena v říjnu 2018 a do Brexitu eh, zbývá 12 dní, tedy do termínu Brexitu, to je včetně dneška. Zatím není žádná dohoda, nemáme žádné právní předpisy a de facto nemáme ani eh, žádné směrnice, což bylo eh, na straně 36 naše poslední doporučení. Já samozřejmě nemůžu hovořit eh, politicky, ale musím říct, že situace je urgentní a vážná, zejména z hlediska rodin a dětí, které budou jaksi za 12 dní trpět. Eh, problém je otázka jurisdikce, kdo bude řešit co, a dále vzájemné uznávání soudních rozsudků, soudních výnosů, to znamená eh, vzájemná reciprocita v respektování eh, příkazů a rozkazů. Hovoříme tady o situaci, která se týká práv rodin a já z hlediska britského mohu říci, že vzhledem k tomu, že nemáme příslušný rámec pro rodiny a děti, je eh, velice pravděpodobné, eh, že eh, média si to velice ostře vyřídí z politiky na obou stranách za to, že se nepostarali o situaci rodin a dětí. Eh, nejde tady o obchodní plánování, jde, eh, jde o rodinné plánování. To je, eh, a to hovořím jaksi v tom nejzákladnějším možném smyslu. Máme tady tři možnosti na straně 24 naší zprávy. První možnost je, že nebude žádná dohoda, to je současný stav takže stojíme na kraji útesu. Eh, druhá možnost je, že zachováme jednostranně platnost eh, zpráva EU, jenomže to by nefungovalo, poněvadž reciprocita by tady nebyla ne, nefungovala. No a třetí možnost je Eh, dohoda o odchodu, což by bylo nejlepší, ale momentálně to nevypadá příliš, eh, příliš pravděpodobně. No, takže to je rámec a nyní předávám slovo paní profesorce Requejo Isidoro. Děkuji vám. Eh, ve studii se budeme zabývat dvěma sadami otázek. První tedy to je ta otázka rozchodu, a to v případě, že bude smlouva, v případě, že nebude smlouva, a to musíme probrat z hlediska Evropské unie a také z hlediska Spojeného království. A pak je tady otázka budoucího partnerství a opět možnost, když je smlouva, když není smlouva, a opět ty dvě perspektivy. Eh, než se do toho pustíme, eh, ráda bych vám odprezentovala, eh, co jsme vlastně, jakým závěru jsme přišli ve studii z loňského října, přičemž některé věci je tam třeba eh, aktualizovat. Takže ve studii říkáme, že situace eh, v současném eh, situaci přeshraničních věcí v rodinném právě je řešitelné, to vše je řešitelné, pokud budeme mít smlouvu. Eh, situace ovšem eh, je tedy velice špatná v současné době. Takže nejistota z toho, zda bude nebo nebude dohoda mezi eh, Velkou Británii a Evropskou unii vede ke schizofrenní situaci a máme zde různé scénáře. Ve studii klademe velký důraz na reciprocitu. Reciprocita by měla být zajištěna eh, a máme tady další, eh, například eh, další instrument třeba Hásu konvenci, které by toto také v určité míři řešili. Otázka je, Eh, jak to bude tedy s harmonizací eh, rodinného práva a je třeba říci, že Velká Británie eh, nepřevzala do svého práva všechny instrumenty evropské, měla některé optavdy. A taková situace pravděpodobně bude zachována i po odchodu pokud budeme mít dohodu o odchodu, což e, bude pravděpodobně e, ta z loňského listopadu, budeme mít dvě období. První bude přechodné období, které začne dnem Brexitu, takže pravděpodobně příští týden a skončí 31. E, prosince 2020. Eh, můžeme říct, že to bude v podstatě business as usual v tom smyslu, že bude platit nadal evropské právo, eh, což v rodinném právu znamená uplatňování eh, příslušných nařízení Evropské unie, to je to 2201, 4 a 606. Dohoda o odchodu články 66 a 69 by potom platily až od ledna 21. A eh, pokud se týče jurisdikce, eh, na konci přechodného období a také vzhledem tedy <clears throat> parlamentním procesům eh, budou platit pravidla příslušného nařízení i tedy v Velké Británii. Pokud se týče uznávání a vynucování, se bude týkat rozsudkům, které budou vyneseny po konci eh, přechodného období, pokud eh, příslušné soudní řízení eh, začalo ještě před koncem tohoto přechodného období. A budou se používat tedy právní nástroje, které platily před přechodným obdobím. E, pokud se týče e, věcí, které jsme dostali před koncem e, přechodného období a potom se bude, potom bude platit tedy toto nařízení 2021. A po konci přechodného období také eh, bude platit, eh, budou platit stejná pravidla vydocování. Eh, pak tady máme určité problémy, které se týkají interpretace dohody o odchodu. Nebudu to rozebírat, jenom máme tady vlastně otázku, jak to ovlivňuje situaci v případů, které se týkají také Velké Británie, ale Samozřejmě problém bude s tím, eh, jak to tedy bude s rozhodnutími eh, přijatými během přechodného období a podobně. Pro tu interpretaci je velice důležité to, eh, že články 66 a 69 budou platit jenom po skončení přechodného období a v současné době tedy Eh, toto roz, eh, interpretuje eh, Evropský soudní dvůr, ale po konci toho období už nemusí to interpretace platit ve Velké Británii a v britské soudy se nemohou obracet potom na Evropský soudní dvůr. V případě nedohody tak ze strany Evropské unii je to tak, že my zde nemáme žádný eh, legislativní nástroj, máme pouze eh, dokument komise ze začátku tohoto eh, roku, který byl prezentován zde v parlamentu před 14 dny. Jenom bych z toho zdůraznil na to, že pokud se týče spolupráce při soudních řízeních, v otázkách platby výživného a podobně, tak eh, komise říká, že eh, nařízení EU už nebude platit, ale je možné eh, zajistit kontinuitu podle Hákské konvence. Tím si nejsme jistí, poněvadž ta Hákská konvence neřeší úplně všechno, co, co řeší nařízení EU. To je první bod. A druhý bod, my tady hovoříme pouze o dokumentu komise, který nemá Eh, žádný právní, eh, žádnou právní moc, takže čínské země eh, se mohou rozhodovat jinak. A nyní pohled z hlediska Velké Británie je velmi obtížné, poněkud přehánět to, jaké míry je horečná ta situace. Je zde opravdu velká frustrace. Nejméně 48% lidí, kteří se tím zabývají na obou stranách, jsou velice frustrováni. Nás bývá nám 12 dní na vyřešení. Jak víte, Evropský, pardon, britský parlament už dvakrát hlasoval hlasoval o této dohodě či nedohodě dvakrát, vláda vše prohrála a pak by se mělo, mohlo hlasovat eh, po třetí ještě tento týden, ale také nemuselo. Eh, z hlediska rodinného práva tady máme obrovské problémy. Za prvé je eh, rozvod jako takový, druhý to je otázka financí a třetí problém dětí. Eh, pokud se týče rozvodu, tak otázka je, eh, jestli rozvod podle britského práva, eh, jestli tedy rozvod podle anglického nebo podle skotského práva bude uznán v Evropské 27. A pokud ne, pak je tady otázka priorit. To znamená, který postup rozvodu má přednost eh, a na základě čeho se má rozhodovat. Eh, britská odpověď by byla, že se má tedy rozhodovat na základě příslušné jurisdikce eh, podle toho, jak to rozhodne Eh, britský soud, což ovšem neodpovídá tomu eh, evropskému modelu, který jsme používali poslední 20 let. Dále eh, můžeme mít v Británii rozhodnutí zastavit rozhodové řízení. Ovšem, pokud, pokud takový britský britský rozkaz bude vydat, aby, vydán, aby tedy rozvod v jiné, tedy v členské zemi EU, nepokračoval, eh, tak eh, je otázka, zda to bude nebo nebude respektováno. Dále, eh, pokud tady máme dvě jurisdikce, tak je tady nebezpečí, že rozvod se bude konat a platit dvakrát a to by opět bylo pro děti hrozné. Takže otázka, eh, než se rozhodne, jak dopadne rozvod, eh, co s dětmi a co s výživným, eh, to je opět složité. Pokud se týče tedy výživného, tak samozřejmě máme tady Hákskou konvenci, ale chybí tady například věci, jako jsou interní Eh, nároky uvnitř příslušné země, ale také jsou zde horizontální problémy. Opět různé jurisdikce mohou mít různé požadavky. A za třetí, eh, ta nejhorší časovaná bomba se týká dětí. Jednak je to otázka konsensuálního pohybu dětí přes hranice. Současný, eh, současný systém říká, že Eh, jurisdikce domácího státu platí tři měsíce, tak to přestane platit. A pak je tady další věc, pohybu dětí přes hranice versus tedy únos dětí. Samozřejmě, že Hákská konvence eh, platí v mnohých zemích světa, ale současný eh, bruselský režim obsahuje další články, pokud se týče únosu dětí, tím, že eh, řešení se urychluje, že se vyslechne také dítě a za třetí původní domácí stát eh, může opakovaně zasáhnout, eh, pokud cizí stát odmítne vydat dítě zpět. Tedy v případě, a teď se dostáváme k druhé části prezentace a podíváme se do budoucnosti, jaká je možnost dohody mezi Spaným královstvím a Evropskou unii. Dokument, který máme v tuto chvíli k dispozici politickým prohlášením, přijatým v listopadu minulého roku. A v tomto politickém prohlášení není kapitola na téma mezinárodní spolupráce ve věcech civilních. Jediná věc, kterou můžeme najít, je v kapitole Mobilita několik odstavců kde se hovoří o tom, že by účastníci mohli potvrdit svůj závazek nadále aplikovat stávající mezinárodní nástroje rodinného práva, což je zřejmě Hakská umluva. Pak je zde možnost eh, soudní spolupráce v manželských věcech, eh, rodičovské zodpovědnosti a dalších souvisejících otázkách, což je zřejmě otázka výživného. V případě, že nedojde k dohodě, myslím, nedojde k partnerské dohodě, tak Evropská unie má záložní řešení, což je Hákská umluva, ale tyto umluvy nejsou dostatečné. Jednak proto, že nezavazují všechny členské státy, například ta z roku 1970 eh, o uznání rozvodových rozsudků, ta nezavazuje všechny, potom ta z roku 73, tam se zase jedná o uznání eh, rozsudků na téma výživného, potom eh, z roku 1980 na téma únosu dětí. Opět zde nemáme zastoupení všech členských států, je zde pouze nařízení Brusel PIS jsou zde podobná ustanovení na téma ochrany dětí. A pak eh, v tuto chvíli Spojené království ani není smluvní stranou některých těchto dohod, některých těchto úmluv, ačkoliv se plánovalo, že by Spojené království mělo přistoupit v dubnu příštího roku, ale v tuto chvíli zde není dána soudní příslušnost a navíc eh, rozsah působnosti je dost omezený ve srovnání s nařízením o výživném možnost, aby členské státy sjednaly bilaterální dohody. To je možnost, kterou nelze využít, protože je zde nařízení Rady 664 z roku 2009, kde se uvádí, že členské státy mají postup pro sjednání nových úmluv a samozřejmě toto je třeba nejprve schválit, což se nedá považovat za samozřejmost automaticky. Já už jsem předtím říkal, že nechci vystupovat pilot, politicky, nejsem některak politicky angažován, ve, ale je těžké se zdržet úplně politických prohlášení, protože jednáme o občanech. Jde o občany, všech 28 členských států. Jednáme zde o občanech a o jejich dětech. Tato situace, s níž se v tuto chvíli potýkáme, je naprostou katastrofou z hlediska rodinného práva. A já na to chci upozornit. Je to opravdová katastrofa z hlediska rodinného práva. Protože stávající situace je taková, že nemáme jedinou výhodu pro ty, kteří využívají rodinné právo. Jsou zde spíše nevýhody a nebezpečí a to všechno se spustí v sobotu příštího týdne. Je to opravdu naléhavé a vážné. Jde o hodně. A jde o děti těchto 28 členských států. Jsou zde skutečné dopady. Od příští soboty pocítíme vážné dopady za deset dní. A tyto dopady v reálném životě, ty se týkají zvláště ochrany dětí, o tom už jsme s Martou hovořili, zde jde o nařízení Brusel 2, pokud jde o nenavracení dětí podle Hákské umluvy. Dovolte mi zmínit polský případ. Na prvním i druhém stupni u soudu ve Savalky. Jde, jde o MS a AS. Polský soud odmítl vrátit dítě do obvyklého bydliště v Anglii a důvodem byla nejistota, politická nejistota a Brexit. Kromě jiných důvodů, ale v tuto chvíli, pokud jde o judikatorní správnost, tak to můžeme odargumentovat tím, že i první, i druhý stupeň na to reagoval takto. Další případ TJ a MS. To je v podstatě zrcadlové řešení. Zde jde o dítě, které se pohybovalo mezi Polskem a Spojeným královstvím. A to jsou dva velké státy Evropské unie. Zde je opravdu reálná vyhlídka, že dítě, které se bude pohybovat mezi těmito dvěma státy, se dostane do situace, kde ten opuštěný rodič bude muset jet do toho druhého státu a na vlastní náklady se snažit právními prostředky domoci svého práva. A zvláště proto, že Spojené království vypadne z rámce Evropské unie. A proto je to opravdu naléhavé a nebezpečné z hlediska dětí, našich rodin. To je z naší strany vše. Děkuji. Okay, thank you, thank you very much. Děkuji vám za prezentaci. Doufám, že díky web streamingu někdo v britském parlamentu zaznamenal vaše prezentaci. Chce vystoupit například někdo za komisi? Ano, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě bych chtěla poděkovat výboru Jury za to, že zadal velice důležitou studii tohoto typu. My jsme si tuto otázku pečlivě prostudovali a souhlasíme s tím, že v oblasti rodinného práva hovoříme o velmi důležitých aspektech, důležitých pro evropské občany, evropské děti a evropské rodiny. Již zaznělo, že v případě absence dohody. Komise již poskytla sdělení ohledně přepravenosti. Je to sdělení z 18. ledna a výboru Jury byl tento materiál předložen 4. března. Pochopitelně chceme zajistit právní jistotu a tu zajistí ratifikace návrhu na odchod opravdu to záložní řešení, o kterém se zde pojednává, spočívá v tom, a já bych jenom ráda upřesnila, že nejde jenom o mezinárodní dohody a úmluvy. Nejen ty jsou záložním řešením, protože ještě máme také národní právo. To neznamená tedy, že nebude eh, aplikováno žádné právo, protože záložním řešením je ještě národní právo jednotlivých členských států. Mohu jen zareagovat, prosím? národní právo členských států. Ano, to nadále platí, ale velká otázka zní, pokud bude vydán příkaz třeba v Anglii, jakým způsobem bude v jiném členském státu takovýto příkaz akceptován. To je zásadní otázka. To je otázka, která za posledních 20 let byla řešena v rámci nařízení Brusel a to je rámec. Z něhož vypadne v sobotu příštího týdne Spojené království, pakliže nedojde k uzavření dohody. Pokud mohu ještě doplnit, národní právo neřeší reciprocitu. To je k tomu bodu, který uvedla kolegyně. Ano, děkuji vám za prezentaci. A se reakce. A já v tuto chvíli uzavřu projednání bodu 5. Budeme pokračovat, podíváme se na bod číslo 6, což bude prezentace komise na téma výsledků Hákské konference o úmluvě o rozhodnutích a rozsudcích. Zde se jedná o jednotný právní rámec, který by eh, se týkal uznání a výkonu zahraničních rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních věcech. Zvláštní výbor připravil návrh úmluvy. Tento eh, výbor byl eh, ustaven v roce 2016. Jde o to, že uznání a výkon je otázkou výlučné konf- kompetence EU. Výbor zastupuje všechny členské státy, kromě Dánska na základě vyjednané směrnice z roku 2016. Čtvrtý Čtvrté a poslední zasedání eh, zvláštního výboru se konalo v květnu 2018. Zástupce komise nás toto chvíli budou informovat o postupu jednání a o dalších krocích. V tuto chvíli poprosím, abyste se omezili na 15-minutové vystoupení. Prosím. Thank you, Mr. Chairman, Děkuji, pane předsedo. A dobré odpoledne všem. Eh, děkuji za to, že jste již uvedl náš eh, projekt a řekl, eh, jaké jsou jeho hlavní prvky. My jsme velice rádi, že tady můžeme v Evropském parlamentu také předložit výsledky probíhajících kroků a tento projekt k multilaterální úmluvě je ve své závěrečné fázi Jedná se tedy o implementaci Hákské úmluvy v rámci soukromého mezinárodního práva. Jde o e, přijetí a prosazování rozhodnutí ve věcích manželských a rodičovských sporů. E, tento projekt je vlastně z roku 1992 a vedl e, k přijetí úmluvy, která je omezenou úmluvou k úmluvě eh, upravující příslušnost eh, k jednotlivým soudům a uznávání rozhodnutí, soudních rozhodnutí v této oblasti. Jak již bylo řečeno, je tomu tak, že práce začala v roce 2012. Došlo k vytvoření čtyř specifických komisí k tomuto projektu a čtyř vyjednávacích kol. Poslední komise se sešla v roce 2018 a e, upravila závěrečné znění e, dokumentu. E, diplomatické jednání pak finalizovalo, či finalizuje ten to e, projekt a e, bude se konat od 18. června do 2. července v Hágu v rámci Hákské konference. Jenom pár slov ohledně hlavních cílů uvažované e, úmluvy. Je třeba upřesnit, že jedním z cílů je posílený praktický přístup k tam, těch Eh, přijatých a prosazovaných eh, rozhodnutí a cílem je rovněž eh, zajistit lepší právní jistotu a tím i umožnit větší míru investic a e, podnikatelských aktivit, e, protože se v řadě e, ohledů jedná o přeshraniční aktivity a tím pádem je tady také pojištěno rozhodování v případných sporech. Jak víte, není tady vlastně žádný nástroj pro uznávání a prosazování rozhodnutí z třetích států, což může vést k právní nejistotě. Existuje regionální dohodu, to je Eh, úmluva eh, Lugana v této oblasti, ale tato úmluva eh, má velice omezený dosah. To znamená, že nejefektivnější způsob, jak toto řešit, je pracovat na úrovni multilaterální a rozptýlit teda tu právní nejistotu a využít hákské úmluvy. Hákské eh, konference. Jak už bylo řečeno, je důležité zdůraznit ještě několik dalších věcí, Tady se jedná o výhradnější pravomoce Unie a je to tedy Evropská unie, která by E, to měla schválit a měla by jménem členských států nejen schválit text e, s výjimkou samozřejmě Dánska, ale také k němu přistoupit. Chtěla bych ještě zdůraznit, že stávající návrh textu umluvu, umluvy e, ukazuje, že tedy text 3 nebude umluvou nějakým způsobem zasažen. V textu jsou zohledněny E, zájmy Evropské unie, tak jak byly definovány ve vyjednávacích směrnicích a e, samozřejmě e, všechny, všechna ustanovení návrhu textu jsou otevřená pro diskuzi, nic není vytesáno do kamene. Myslíme si, že by bylo poměrně rozumné předpokládat, že ty hlavní části úmluvy, o kterých již bylo Eh, jednáno zůstanou. Eh, jaké jsou to tyto hlavní eh, rysy? Umluva upravuje seznam povinností spojených s uznáváním a prováděním rozhodnutí v jiných státech. A v zásadě e, tato možnost bude i nadále dostupná. Umluva se bude vztahovat k občanským a obchodním sporům s výjimkou několika konkrétních témat ve článku dvě umluvy uvidíte, že, jsou tam, že je tam výčet těchto e, témat, e, na které se text nebude Eh, vztahovat, protože bylo obtížné se shodnout, eh, či bylo zjištěno, že některé z těchto eh, věcí jsou již upraveny jinými mezinárodními nástroji tak arbitráže nejsou součástí tohoto textu, ty budou dál podléhat vnitrostátním právním předpisům a také dál bude platit New Yorkská umluva této věci. Umluva se bude týkat rozhodnutí e, vztahujících se ke spotřebitelským smlouvám a e, pracovně právním vztahům a bude obsahovat určitou míru ochrany slabší stran, e, jak spotřebitelů, tak zaměstnanců pracujících. Dále bude umluva pokrývat rozhodnutí soudní rozhodnutí a rovněž E, vyčíslení nákladů a soudních nákladů, ale nebude e, pokrývat vnitřní e, ochrana opatření, ta jsou vyjmuta a rovněž nebude také pokrývat autentické nástroje IZE. Upravuje také uznávání a prosazování zahraničních rozhodnutí. Jedná se tedy o jurisdikce, které jsou uh, uvedeny v uh, úmluvě. A ten uh, dožádaný soud bude moci také odmítnout to rozhodnutí e, v případě, že nedojde k správnému předání soudních listin a z několika dalších důvodů. Chtěla bych ještě zmínit další věc. Eh, úmluva rovněž obsahuje důležité ustanovení o rozhodnutí, eh, které se nevztahuje, eh, které výjímá náhradu či škody. Toto pravidlo bylo již přijato v úmluvě z roku 2000. Je to důležité pravidlo, které umožňuje soud, soudu dožadovaného státu Eh, ve kterém eh, tedy došlo k tomu rozhodnutí ohledně náhrady škody, odmítnout tuto část eh, rozhodnutí, takže to je důležité podle našeho názoru. Chtěla bych ještě zmínit další věc. Úmluva má za cíl nastavit určitou míru flexibility, která bude Eh, důležitá pro eh, ratifikaci do budoucna a úmluva umožňuje eh, vyjmout z jejího pole působnosti specifické záležitosti, kde se dá hovořit o tom, že by stát měl mít, mohl mít zvláštní zájem, aby se na tyto konkrétní věci umluva nevztahovala. A s vaším dovolením bych teď předala slovo eh, kolegovi Adrianu Šulcovi, který by stručně vysvětlil, eh, jaké záležitosti zůstávají ještě otevřené a eh, jsou tedy předmětem dalšího jednání. Thank you very much and good afternoon to everybody. Děkuji vám a přeji všem dobré odpoledne. Takže eh, nám ještě zbývá nějaký čas do diplomatické konference a máme tady několik otevřených záležitostí. Zřejmě to nejdůležitější je, zda zda vzdělání, které se týká duševního vlastnictví, má být součástí konvence nebo ne. Eh, my jsme hovořili se zainteresovanými stranami už před nějakou dobou, ale je třeba říci, že zájem z jejich strany o tuto konvenci se teprve začíná projevovat, jenomže teď už je na konzultace pozdě. Je zde v éteru několik neopodstatněných obav. Lidé se zajímají o současný stav a snaží se najít problémy, jestli tedy by to eh, mohlo přinést nějaké problémy evropskému biznisu a zda tedy ta konvence eh, může eh, vést nějakým komplikacím. Ale samozřejmě toto je mezinárodní právo a je tedy těžké tady eh, věci vysvětlovat laické veřejnosti a někdy i právníkům. Nicméně podle té konvence je určitý přístup k obecným soudům a ten je následující. Obecné soudy tady Eh, respektive eh, společné soudy jsou soudy eh, ustavené dvěma, třemi nebo více stranami. Třeba Evropský soudní dvůr není ten takzvaný common code, poněvadž tady toto spadá pod pod evropskou Eh, do evropského systému, čili Evropský soudní dvůr je tedy eh, soudem pouze jedné strany. Takže eh, my tady máme vlastně duševní vlastnictví, které třeba spadá také pod Evropský soudní dvůr a velice často tedy ta otázka společného soudu Common Court odpadá. Další věc, která zdaleka není konsensuální, jsou eh, rozsudky, které se týkají vlád. My tady vlastně eh, máme eh, na stole případy, kdy se pořád prosazuje ta zastaralá koncepce absolutní imunity, čili vlád by se to takto netýkalo, ale samozřejmě většina eh, vládních orgánů, stejně těch se to netýká, poněvadž my tady hovoříme zejména o obchodních záležitostech. No, takže pokud se týče eh, vyloučení rozsudku týkající se vlád, tak je třeba říci jasné, že státní podniky Eh, vlastně žádnou takovou výjimku, žádnou takové vyloučení nemají, poněvadž eh, fungují ve stejném režimu jako fyzické obchodující osoby nebo právnické osoby. Dále je tady otázka soukromí a antitrust, poněvadž eh, v jednotlivých členských jednotlivých zemích se vychází z různých koncepcí a v podstatě asi všechno by mělo být vyloučeno také v oblasti duševního vlastnictví, kde máme rozsudky o porušení práv duševního vlastnictví a případně eh, neplatnosti duševního vlastnictví, tak tady pořád ještě hledáme lepší eh, formulace, pokud se týče eh, formulací tedy té platnosti. A poslední věc to je možnost bilateralizace, kdy tedy se ke konvenci přidá nový stát. Existují státy, kteří chtějí se případ od případu rozhodovat, jestli chtějí eh, vstoupit do eh, smluvních vztahů s členskými, eh, s nějakou další novou zemí. Máme také Hájskou konvenci. Pro některé tedy státy Eh, mlčení znamená souhlas, nebo jsou tady určité termíny, do kterých se musí vyjádřit námitka. Eh, podle jiných eh, právních systémů se souhlas musí vyjadřovat explicitně, takže to teprve analyzujeme. No a když jsme na tomto fóru o tom debatovali minule, objevila se otázka, co když stát se připojil byl tedy přijat a pak se změnil právní systém a v nových podmínkách už se nerespektují principy právního státu. Tady je otázka, jestli tedy eh, ta public policy exception by stačila na vyřešení tohoto, ale eh, v extrémních případech by eh, to mohlo vést také k pozastavení platnosti Hákské konvence ve dvoustranných vztazích. Čili toto můžeme očekávat na diplomatické konferenci v červnu. A dále eh, je ještě otázka, co bude dál. Eh, pro EU eh, máme vždycky důležitou otázku, na jakou jurisdikci se obracet. Toto by měl být follow-up project a expertní skupina by se měla sejít v příštím roce v únoru. Takže tolik vám nyní můžeme říci a nyní jsme připraveni odpovídat na vaše otázky. I'm testing a new microphone. Tak eh, ano, slyšíme pana předsedu. Pan předseda se ptá, jestli ho slyšíme. Dostal nový mikrofon. Takže nyní je zde nějaká otázka na komisi Zdá se, že ne. Tak v tom případě děkuji za podanou informaci a prezentaci. A nyní můžeme tedy eh, uzavřít bod číslo 6 a je na čase přistoupit k hlasování.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 So, dear colleagues, may we proceed with the... Tak kolegové, prosím, eh, budeme eh, hlasovat. A první je ověřování právního základu pro eh, osoby informující o nepřístojnostech. Pan zpravodaj Slebreton tady není. Může k, tomu, může k němu za něj někdo promluvit? Zdá se, že ne. Nicméně eh, víme, že od paní Rosie tady máme ústní pozměňovací návrh. Dávám tady slovo paní eh, Rosie. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně eh, hlasujeme o správním základu o ochraně, pro ochranu osob takzvaných informantů. A zní to takto. v tomto kontextu je třeba dále poznamenat, že článek 31 evropských smluv se týká postupu nelegislativního charakteru. Nicméně existují precedenci, které kombinují legislativní a nelegislativní eh, procesy, například směrnice z roku 2004 z 20. 6. listopadu 2014 o určitých pravidlech a tak dále pro členský, členské země a Evropské unie a na, na člán, základě článku 113 114 EFEU. Za druhé, tento text se má přidat na ke konci druhého odstavce e, Vzhledem k příslušné smlouvě je tedy příslušný, příslušný eh, právní základ vhodný. Okay. So first we are going to vote on this. Takže Budeme nejdříve hlasovat eh, o tomto ústním pozměňovacím návrhu a následně o stanovisku jako takovém. Takže doufám, že máte své hlasovací karty a budeme postupovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Ještě jeden hlasující nám chybí možná. I close the vote. Končím hlasování. Ano, takže schváleno 14 hlasy, jeden byl proti. A nyní budeme hlasovat o e, stanovisku jako takovém. Zahájí toto hlasování. Close the vote. Končím hlasování. Schváleno jednomyslně. Blahopřejeme panu zpravodaji Lebretonovi. A nyní budeme hlasovat o druhé zprávě pana Lebretona. A sice opět je to o právním základu, krytých bondech a dohledu na krytými bondy. Eh, Elektronický závěr hlasování. Close it. Končím hlasování. Schváleno jednomyslně 15 hlasy. Blahopřejem jme ještě jednou. A nyní zpráva paní Rozier. So may I first give the floor to Madame Rozier? Tak nejdříve přijeli si paní Rozier promluvit. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, navrhuji, abychom hlasovali o výsledku trialogu a o směrnici, které říkáme směrnice o whistleblowerech. Ehm, výbor eh, schválil eh, mandát, takto jsme vyjednávali, ten text poskytuje vysokou míru ochrany whistleblowerům a myslím, že nastavuje správnou rovnováhu mezi různými kanály a podobně. Čili já bych eh, doporučoval podpořit eh, výsledek trialogu. Je to výsledek týmové práce a chci poděkovat tedy všem za Eh, velkou námahu, kterou do toho vložili. Eh, výsledek je naprosto v souladu s tím, co jsme dohodli tady ve výboru, takže já doufám, eh, že výsledek těchto jednání bude rovněž podpořen téměř tady velkou většinou. Je to dobrý výsledek. Dobře, takže můžeme hlasovat a opět budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a máme to jednomyslně schváleno. Blahopřejeme. Okay, now we would... Nyní budeme pokračovat a to bodem číslo 9. A to je e, zpráva pro výbor o vyjednávání programu Spravedlnost. Spravodaj byli paní Hautala a pan Weidenholce. Paní Hautala, máte slovo. Ano, děkuji. A také Eh, vítám eh, také spolu zpravodaje tentokrát na eh, výboru Jury. Takže program Spravedlnost byl finalizován po dvou trialozích a šesti technických zasedáních a já jsem velice vděčná všem našim pracovníkům, kteří toto umožnili a podařilo se eh, projednat a také schválit eh, za dva týdny a ve dvou zasedáních eh, všechny body. Výsledek je uspokojivý a já mohu říci, že je, ho můžeme podpořit jak zde ve výboru, tak také na plénu. Je to také v souladu s programem práva hodnoty. Je zde nyní nový článek 3a o genderovém mainstreamingu a právech dítěte a nediskriminaci. Všechno, co je v článku 21 v charty. Takže eh, my jsme eh, tady na tom poměrně trvali a také eh, jsme dali genderovou rovnost Eh, do indikátorů eh, tohoto programu. Nezávislost a nestrannost eh, soudnictví, respekt pro demokracii, právní stát, základní práva jsou zde nyní posíleny. Je třeba říci, že rada byla hm, poněkud váhavá a my jsme museli opakovaně připomínat, eh, že eh, naše hodnoty a práva, že to je vlastně eh, co si univerzálně evropského a platného pro všechny členské země. Také v příloze je konkrétní paragraf o podpoře organizací občanské společnosti a myslím, že toto zdůrazňuje zejména můj spoluzpravodaj. Bylo to důležité pro oba, na, oba z nás a máme to tedy zapracované do textu. Chtěla bych všem znést určité otázky ohledně příštích kroků. E, máme zde e, letos e, víceletý finanční program, tedy finanční rámec. Na začátku vždycky toto téma bývá trošku nejasné, a my očekáváme, že eh, Rada se vyjádří a vyjasní svoji pozici. V současné době eh, výsledek těch vyjednávání to je zatím jenom částečná dohoda a de facto eh, byl zde pouze mandát pro vyjednávání určitých prvků, ne celého výhledu, protože spousta věcí, zejména čísel, byla zatím v závorkách. A myslím, že to je eh, problém pro všechny výbory v parlamentu. Eh, to znění eh, bylo nakonec jakýmsi úplným dohodnutím, úplným jaksi porozuměním, common understanding mezi vyjednavacími stranami, což ovšem je nepříliš jasný pojem z hlediska právního. Eh, myslím, že my můžeme, eh, nebo chtělo by to začít hovořit o plném textu, ale na to by si rada musela získat plný mandát, čili to bude asi až pro příští parlament. Takže eh, my zatím vlastně nevíme, jakým způsobem rada, která se zavázala k tomu společnému porozumění, jakým způsobem o tom bude Eh, komunikovat. Dohoda totiž byla, že to, co už bylo dohodnuto, se nebude otevírat eh, v další fázi vyjednávání. No takže uvidíme, jak to vlastně eh, u tohoto neobvyklého postupu bude dál. Na výboru Jury a Libe by se mělo ve čtvrtek tedy hovořit o tom, Eh, společném porozumění, ale pořád ještě nevíme, jaké by skutečně měly být ty společné kroky. Takže eh, v tom společném zasedání Jury a Libe eh, doufáme, že tedy bude potvrzena naše pozice a my pořád čekáme na dopis rady. Nic jsme se nezvěděli zatím od konference předsedů, takže je tady spousta nejistoty, ale já tedy eh, eh, věřím, že jakmile eh, tedy budeme mít nějaké informace, dáme vám vědět. Pan Weidenholzer, chcete k tomu něco dodat? A já plně souhlasím s paní zpravodajkou. Děkuji vám. Má k tomu někdo nějaké připomínky z poslanců? Zdá se, že ne. Takže můžeme přistoupit k bodu číslo 10 a to jsou přeshraniční přeměny fůze či rozdělení. A paní Tiland narazuje paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda za tuto příležitost moc se vás informovat jménem zpravodajky Evelyn Regner. Na základě výsledků trialogu ohledně eh, rozdělení společností eh, fúzí a sloučení, což je balíček z mm, obchodního práva, tak eh, proběhlo jednání mezi spoluzákonodárce a minulý týden ve Štrasburku došlo k uzavření tohoto jednání a zpravodajka chce poděkovat eh, spolu s stínovým zpravodajům a dalším institucím za vynikající týmovou práci a za pozitivní a konstruktivní přístup k nalezení dohody. Bylo to, byla to mimořádná akce, eh, jednalo se o výrazně technickou směrnici a politicky kontroverzní problematiku. Hlavní témata budoucí směrnice je třeba říci, že Koreper má dohodu z trialogu schválit 27. března a hlasování na výboru Jury by se mělo konat 1. či 2. dubna tohoto roku. Obě směrnice v rámci balíčku obchodní společnosti mají být tvořit jeden celek. Budeme eh, hlasovat v Dubnu ve Štrasburku. Na to jsme také tlačili, o to jsme usilovali. Směrnice přináší harmonizovaný postup u sloučení, rozdělení a fúzí. Na základě přístupu Evropského parlamentu, který usiloval o to, aby tyto postupy byly maximálně harmonizovány a aby ve všech třech kapitolách byly zachovány stejné pojistky u mobility obchodní společnosti, chceme zabránit tomu, aby docházelo ke střetu mezi těmito třema kapitolami, aby docházelo k právní nejistotě mezi evropskými společnostmi a evropskými orgány a úřady. Nová pravidla eh, mobility by měly zajistit eh, poctivým společnost systém postup, který by šlo uplatnit v případě fúzí, sloučení a rozdělení. Členské státy si určí kompetentní orgán, který bude řešit všechny žádosti o tyto transakce. A společnosti budou schopny získat eh, předběžné eh, oprávnění k provedení takovéto operace. Hlavní eh, pravomoc je v rukou příslušného orgánu, kompetentního orgánu daného členského státu a požadavek nezávislého znalce byl vyňat. Nezávislý znalec zde zůstává pouze jako účetní, to je podobný koncept jako ustávající úpravy fúzí. Sp- jednatelům a zaměstnancům, ty jsou ponechány. Příslušný orgán dostane na základě toho jednotného principu eh, sdělení nebo vyjádření o provedení operace na základě předběžného schválení nebo předběžného certifikátu podle návrhu podmínek, které budou zveřejněny brzy, by měly být k dispozici další informace, jako jsou případné dotace, pobítky. Společnost má pět let, a ještě jsou zde do, doplňující informace, dodatečné dokumenty jako připomínky a posudky. Je zde celý seznam informací, které se budou poskytovat příslušnému orgánu ze strany obchodní společnosti, o níž se jedná. Další spolupráce a koordinace s dalšími orgány členských států bude posílena tak, aby bylo možné se udělat úplný obrázek o e, přeshraniční operaci. Následně ten členský stát, z něhož eh, obchodní společnost odchází, který na tom samozřejmě má zájem. Je to stát, který chrání zájmy zaměstnanců, tak řeší eh, otázku do okamžiku vydání předběžného oprávnění. Ve všech třech kapitolách by instituce měly posilovat pojistky proti zneužití práva. Příslušný orgán nevydá předběžné oprávnění, pokud zjistí při svém šetření žádosti o přeshraniční operaci, že celá operace má eh, vést k podvodnému či jinému jednání, obcházení národního či mezinárodního práva, jako je právo zaměstnanců na sociální zabezpečení, na odvody a daně. Pokud by se jednalo o nějaký trestný úmysl, tak eh, samozřejmě bude zakročeno. Pokud eh, jde o vyhodnocení přeshraniční operace, tak spolu zákonodárce se shodli na demonstrativním výčtu indikativních faktorů, jako je třeba charakteristika podniku v členském státě, kde má být podnik po dokončení celé přeshraniční operace eh, zapsán do obchodního rejstříku. Pak je zde úmysl, sektor, obrat, zisk z předchozí doby, složení rozvahy, počet zaměstnanců, eh, odvedené daně, zařízení, vybavení. Obvykle místo pracoviště zaměstnanců je dalším faktorem, skupiny zaměstnanců jsou dalším faktorem, počet zaměstnanců působící v jiném státě v rámci stejné skupiny. To je další faktor, pak počet vyslaných zaměstnanců v předchozích letech před eh, konverzí, potom počet zaměstnanců, kteří pracují paralelně v několika členských státech. Místo odvodu dávek sociálního zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pokud vznikne podezření, že by mělo dojít k, k zneužití práva, tak je možné lhutu původně nastavenou prodloužit o tři měsíce. Paní zpravodajka by chtěla, aby zaměstnanci měli možnost získat informace o všech typech restrukturalizace přeshraničního typu a s tím, že bude třeba zajistit soulad eh, se stávajícím AKY a v rámci všech tří kapitol by měly proběhnout konzultace i s tím, že by zde bylo sděleno v každém z těchto případů, jaké jsou uh, příslušné lhuty. Spoluzákonodárce mohou ještě doplnit, že nejde jenom o zaměstnance podle národního práva a stávajících postupů, ale i zástupci podle směrnice SD a další eh, zaměstnanecké rady by měly být informovány. To znamená, je zde zajištěna účast zaměstnanců a v konečném trialogu se spolu zákonodáci shodli na tom, že by měli vylepšit a zdokonalit eh, zapojení zaměstnanců. Je zde posunuta hranic z 3 na 5 u sloučení fúzí a rozdělení s tím, že účast zaměstnanců by měla být nad, čtyři pět, nad čtyřmi pětinami eh, podle eh, národních eh, limitů. Eh, toto platí 3 až 5 let po provedení přeshraniční operace. Parlament rovněž upozornil na případy, kdy společnost eh, odchází z jednoho členského státu do druhého a příslušnou hranici překročí teprve po provedení transakce. To znamená, že poté by bylo na výboru aby provedl, a potom, poté by bylo na komise, aby provedla přeskum směrnice, pakliže by docházelo k těmto případům často. Eh, spoluzákonodárci chtějí zlepšit transparentnost a chtějí provádět i kontroly ex post. Je zde článek, který zakotvuje, že pokud dojde k podvodnému jednání při eh, provedení takovéto operace a ke zjištění dojde až po realizaci takovéto operace, tak příslušný orgán bude mít možnost uložit účinné, odrazující a efektivní sankce. To bylo sdělení paní zpravodajky k velmi důležité směrnici. Děkuji vám. Děkuji. Má nějaká poslankyně či poslanec připomínky? Není tomu tak. Takže zač- eh, přejdeme k bodu 12. Eh, to se týká eh, označení původu. Paní Rozier má slovo, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden ohledně tohoto textu, jehož cílem je E, přistoupení Evropské unie k ženevskému aktu ohledně e, tedy e, označení původu. Měli jsme trialog ve Štrasburku a nakonec 13. března jednali jsme poměrně rychle. Instituce mají poměrně podobná stanoviska k tomuto tématu a je třeba také komisi poděkovat za to, že je velmi otevřená případným kompromisům, což nám umožňuje eh, rychle postupovat kupředu. Je tady nicméně jedna věc, která nám vadí, a to, že Evropská unie nemůže k ženevskému aktu úplně přistoupit, protože eh, tam se hovoří o zemědělských a nezemědělských označeních původu a jelikož eh, Unie eh, eh, nemá zemědělské označení původu, tak toto nemůže použít. Ale je tady možnost ještě dohloubky jdoucí analýzy a doplnění evropské legislativy, abychom aktu mohli plně využít a že tedy Eh, možno rozšířit eh, eh, i na nezemědělské označení původu. Pak je tady seznam, který bude oznámen v rámci mezinárodního seznamu a mezinárodního, mezinárodní úrovně a bude samozřejmě zúčastněným stranám sdělen. Je tedy třeba dát slovo výrobcům, aby vůbec měli možnost využívat eh, eh, tento režim. Vzhledem tomu, že Evropská unie zatím nemá ochranu označení původu nezemědělských eh, produktů, tak je třeba v tomto směru využít zkušenosti členských států, kde tomu tak je. A příslušné státy už vlastně v rámci Lisabonského režimu toto aplikovali na národní úrovni a v důsledku toho bylo třeba najít určité přechodné řešení, aby tady paralelně fungoval ten původní systém a zároveň i systém nový. V zásadě se dá říct, že ta dohoda je dobrá, umožní to Evropské unii přistoupit k ženevskému aktu ohledně eh, označení původu eh, a lepší tím pádem ochranu eh, našich eh, výrobců, nejprve v tom zemědělském dělském sektoru, ale do budoucna doufáme i v nezemědělském sektoru a je to zcela eh, mimořádná dobrá věc. Děkuji a ptám se, zdali si někdo chce vzít slovo. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Není tomu tak? Takže se ptám, zdali tady máme pana Johna Bedforda z DG Agri. Ano, pane, vidím vás. Chcete si vzít slovo? Ano, děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Také já bych chtěl za nás poděkovat eh, váženým poslankyním a váženým poslancům tohoto výboru a také paní zpravodajce. Eh, opravdu jsme pracovali v eh, duchu kompromisu a velmi rychle. Komise je také velice spokojená s tím výsledkem, Eh, domníváme se, že Evropská unie by měla mít možnost přistoupit k této dohodě v co nejkratší době. Eh, beru na vědomí eh, také to, co řekla paní zpravodajka ohledně těch nezemědělských označených původů. Jistě je třeba toto ještě podrobit dalšímu, další analýze a zabývat se i dopadem stávajícího aky a e, také vztahu mezi ženevským systémem a třetími státy. A pak je tady e, vlastně již ta stávající studie, kterou e, komise nechala vypracovat, abychom lépe věděli, jak se prezentuje ta situace v oblasti těch nezemědělských označení původu a my teď zohledníme jak výsledky této studie, tak eh, vaši zprávu a rozhodneme se, jak pokračovat eh, dál v této oblasti. A zároveň bych ještě jednou chtěl v závěru poděkovat eh, za velmi dobrou spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Předseda, děkuji vám. To znamená, že tento bod teď můžeme uzavřít. Další body jsou in camera. Eh, takže bych eh, vás chtěl požádat, abyste laskavě opustili sál, pokud nemáte právo na to zúčastnit se jednání in camera.